Nyní vysvětlení hlasování. Přihlásil se o slovo šest řečníků. Pan Nikolas Kontis, máte jednu minutu. chiudere la, plenaria se volete, ma lasciate... Chtěl bych vás požádat, abyste dali možnost našim kolegům se vyjádřit a vysvětlit hlasování a v tichosti opustit hemicykl. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zdůvodnit svoje hlasování. A to z hlediska práva na liberalizaci vízového režimu z hlediska mm, příslušníků západního Balkánu. Stanovisko levice je takové, že každý státní příslušník EU a i z jiných zemí e, by měl mít možnost svobody pohybu. Souhlasíme s uvolněním vízové povinnosti, se zavedením bezvízového styku. My jsme hlasovali také mm, proti Kosovu a tady je určitý problém z hlediska Kosova. Je to v rozporu s usnesení 1245 z roku eh, číslo 19 OSN. To znamená, není to něco, co by podporovalo stabilitu v tomto regionu. Děkuji. A nyní Pan Ernst Cornelia, jednu minutu. L'onorevole Cornelia Ernst. Ernst Cornelia má slovo. Ich habe meinen Text abge... Je zde. Pane předsedo, já jsem odevzdala svůj text jako písemné prohlášení. Dobře, děkuji. A slovo má pan Milan Mon. Děkuji, pane předsedo. Já chci hovořit o zprávě Fajon a to jménem španělské delegace EPP. Chci říct, že jsme hlasovali pro tuto zprávu. Nesouhlasíme ale e, s e, výsledkem pozměňovacího návrhu 4, který se týká bodu preambule 2b e, a který se týká diskusí o liberalizaci vizového styku s Kosovem, aby bylo možné dosáhnout liberalizace podobného typu, tak jak je to stanoveno v plánech s dalšími zeměmi Balkánu. Eh, podle naší delegace není možné srovnávat Kosovo s ostatními zeměmi západního Balkánu. Chci říci, že Kosovo neuznali španělské orgány a neuznali některé jiné členské státy. Eh, pane předsedo, eh, tato Eh, tento pozměňovací návrh byl odhlasován en bloc s dalšími pozměňovacími eh, názory. Chceme prostě říci, že nesouhlasíme tady s obsahem tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji. Děkuji, pane Milenman. A nyní bude hovařovat Koráca Bild. Opět na jednu minutu. Eh, vážený pane předsedo, děkuji. Chtěla bych jen říci, že společné prohlášení je opravdu velkým úspěchem a měl bychom měli zdůraznit. Právě ve společném prohlášení vyjadřujeme naši podporu eh, pro urychlení eh, procesu usnadnění vizového styku pro všechny občany v západním Balkánu. Je to eh, také pozice skupiny EPP, která Eh, chce, aby toto probíhalo na dobrém právním základě podle smluv, abychom dosáhli takového politického úspěchu. Eh, politické prohlášení, které je v příloze, eh, by mohlo být zavádějící a vyslat špatný signál a také zbudit neoprávněná očekávání lidem v tomto regionu. Chci říci, že já jsem po rok a půl sdílela osud Sarajeva a přeji si, aby se urychlilo usnadnění vizového styku pro tyto občany do příštího léta. Děkuji. A nyní pra... děkuji, Ana Maria. A nyní dávám slovo našemu kolegovi Ed Fritz. Děkuji, pane předsedo. Rád bych něco eh, řekl k další zprávě a k té zprávě Evropské ochránce zpráv. To právě proto, že jsem se v poslední době zabýval touto funkcí a dělal něco, co vlastně odpovídá těmto funkcích. Byla, na komisi byla určena stížnost týkající se toho, že stále mnoho zemí špatně využívá náklady. Myslím, že to není úkolou, eh, úlohou veřejného ochránce práv, to je úlohou eh, několika málo skupin. Týkalo se to cirkusu a chova, držení divokých zvířat. Já myslím, že činnost veřejného ochránce práv není v souladu eh, s, před s tím, co měl vlastně vykonávat a hlasoval jsem proti té zprávě benvenuto ad una delegazione di deputati e di altri visitatori del Parlamento canadese e del... Děkuji vám. Měli jsme tu několik eh, návštěvníků také z kanadského parlamentu a kanadské mise u Evropské unie. Ti sedí na návštěvnické